Uh, vážení kolegové, jdeme na uh, bod pořadu jednání číslo 16, debriefing o parlamentních volbách v Kosovu 6. října letošního roku. Evropský parlament zaslal delegaci na pozorování parlamentních voleb v Kosovu, které proběhly v říjnu. Delegace Evropského parlamentu byla vedena poslancem Andrejem Kovačevem a byla součástí Evropské pozorovatelské mise, kterou vedl kterou vedla paní Viola von Kramon Debader, hlavní eh, pozorovatelka za Evropskou unii, poslankyně výboru AFED, která byla jmenována stálou zpravodajkou pro Kosovo. Všichni si uvědomujeme eh, důležitost těchto voleb a jejich výsledků a doufáme, že příští vláda bude pokračovat v proevropských reformách ku prospěchu všech občanů Kosova a celého regionu. Pevně také doufáme, že nové úřady budou eh, ochotny zrušit clo uvalené na výrobky ze Srbska a Bosny a Hercegoviny a že bude pokračovat eh, v dialogu s Bělehradem, který usnadňuje Evropská unie. Nyní dám slovo kolegům, kteří se účastnili této pozorovací volební mise a jako první dostane slovo paní Viola von Kramon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mám slovo. Tento debriefing je obvykle velice technickou záležitostí, takže já pronesu pouze několik osobních slov. Oproti předchozímu tématu si myslím, že tohle je pozitivní. Zaznamenali jsme pozitivní signály v předvolebních týdnech i v průběhu samotných voleb. Všechno proběhlo hladce a transparentně. My v Evropské pozorovací volební misi nás bylo 18 dlouhodobých pozorovatelů, 36 krátkodobých pozorovatelů a společně s kolegy z Evropského parlamentu a Diplowatch nás bylo celkem 108 pozorovatelů. Byli jsme eh, kosovany velice vřele přivítání, ať už na kosovské straně, tak na, ať už na srbské straně, nebo na albánské straně, nebo u všech ostatních menšin. Takže jsme viděli trend, který je jeden z těch nejčistších nebo nejlepších, jaký se dá, nalít, jaký se dá najít. Pokud jde o sčítání hlasů, tak hodnotíme ho velice pozitivně a velice dobře se nám spolupracovalo s CC. Ta spolupráce byla nesmírně hladká 9. září jsme se rozhodli, že CC uspůsobí eh, administrativní instrukce v tom smyslu, že pouze eh, doklady totožnosti vydané Kosovem mohou být použity k hlasování. Eh, proti tomuto rozhodnutí byla, podá, byla podána námitka ze srbské strany, ale neúspěšně. Bylo podáno odvolání byla to srbská lista a její eh, zástupci, nicméně v den voleb to nespůsobilo žádné potíže a evropští pozorovatelé nezískali žádné reálné důkazy, že by, bylo někomu, eh, že by byl někomu zamítnut prokaz totožnosti, takže eh, celkově předpokládáme, že vše proběhlo hladce. Kampaň byla živá a <laughs> tvrdá Prostředí v srbských oblastech bylo ale narušeno zastrašováním eh, nesrbských kandidátů. Srbská lista eh, ovládla obce i eh, vládu, která vyzývala kosovské Srby, aby hlasovali pouze pro srbskou listu, zatímco eh, oponenti byli označováni za, označováni za protisrbské, což je problém, eh, který zmiňovali všechny opoziční strany v hovorech s námi. Tím bylo omezeno vykonávání základního demokratického práva na svobodu projevu, schromažďování a reprezentaci a tím pádem u kosovských Srbů byl volební proces eh, nedostatečný co do národních standardů. Svoboda médií byla respektována a média umožnila občanům přístup k různorodým politickým názorům. Mediální pokrytí voleb bylo eh, vyvážené. Právní rámec, který upravoval tyto volby, byl stejný jako u předchozích voleb. Nedošlo k žádné reformě nedostatky, které už byly identifikovány, e, jako například svolání e, předčasných voleb e, s krátkým předstihem, nebo to, že klíčové eh, aspekty procesu jsou eh, upraveny pouze sekundární legislativou. Eh, potom bych chtěla zmínit obrovské finanční částky, které byly vydány na kampaň až přes 200 milionů euro podle některých odhadů v součtu všemi politickými stranami. Nedostatek transparentnosti a dohledu nad těmito financemi zůstává hlavním problémem. Potom bych chtěla zdůraznit ještě Přesnost a spolehlivost hlasovacích lístků. To je dlouhý, dlouhodobý problém. Zkrátka jde o to, že počet oprávněných voličů je vyšší než počet obyvatel žijících v daném regionu podle evidence obyvatel. Potom bylo pozitivně vnímáno, že volební účast byla mnohem vyšší, než bylo očekáváno, téměř o 10 vyšší než minule, dosáhla až na 44 A tím si myslím, že můžu skončit a dát slovo ještě ostatním kolegům, kteří se účastnili této mise Evropského parlamentu. Já tu mám všechny detailní informace, které jsou velice technické, ale raději bych dala možná prostor debatě. Děkuji za tuto zprávu a ještě než dám slovo panu Kovačevovi, tak bych chtěl informovat kolegy, že tu máme dnes zvláštního hosta, pana velvyslance Kosova, Bernarda Nikaje. Vítejte, pane. A teď dám slovo panu Kovačevovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za dobrou práci, děkuji Viole za funkci hlavního evropského pozorovatele, souhlasím s tvými závěry a chtěl bych se ještě obrátit na kolegy, kteří se účastnili té mise, je to pan Mandl, pan Franc, paní Inčir, paní Satora a paní Ward, těm také moc krát děkuji za to, že vyváženě vykonávali funkci pozorovatele, takže teď vám můžeme představit své pozorování. Volby v Kosovu minulý měsíc znamenaly změnu. Poprvé od vyhlášení nezávislosti většina Kosovanů eh, podpořila opoziční stranu, vládní strana eh, přiznala porážku. Eh, Výsledek parlamentních voleb je tedy dalším významným krokem v procesu konsolidace Kosova směrem k demokracii. Kosovské volby eh, byly dobře zvládnuté, kampaň byla živá eh, na většině území, ale jak už říkala paní von Kramon, pozorovali jsme, nebo byly očekávány určité problémy v území eh, kosovských Srbů, a to nejenom na severu, kde volební proces nenaplňoval mezinárodní standardy. A srbská lista se snažila získat monopol na hlasy všech kosovských Srbů a zastrašovala ostatní eh, kandidáty v kosovsk- mezi kosovskými Srby. Kosovské orgány jsou zavázány posilování demokracie a je potřeba, aby byly systematicky řešeny eh, problémy, které už byly spozorovány při minulé misi a stále nebyly vyřešeny. To je eh, jeden z hlavních bodů, které jsem zdůraznil v Prištině. Zejména bych zdůraznil jeden problém, a to je financování politických stran. Současný regulační rámec nezaručuje transparentnost a integritu stranických financí a výdajů na volební kampaň. Mnoho politických stran si vykládá zákon tak, že se po nich žádá pouze, aby hlásili výdaje v průběhu volební kampaně, což bylo velice krátké období. Tím se významně snížila transparentnost a kromě toho se vyskytly eh, domněnky, že eh, vládnoucí strana dala dárcům významné veřejné zakázky, což je samozřejmě živnou půdou korupce. Delegace Evropského parlamentu pozorovala průběh volebního dne naše zkušenost je poměrně pozitivní. Byli jsme potěšeni tím, že volební den proběhl řádně a klidně, bez velkých incidentů. Eh, identifikovali jsme určité nesrovnalosti v procedurách, ale těch bylo málo. Vítám začlenění zástupců etnických menšin, včetně Romů, eh, do eh, volebních místností, které jsme navštívili. Zastoupení žen je významnou otázkou pro budoucnost kosovské demokracie. Vítám pozitivní vývoj, zejména jsem potěšen tím, že 30, eh, eh, že ta kvóta 30% byla naplněna na kandidátkách. Nicméně platformy politických stran specificky neřešily genderové otázky. Závěrem bych chtěl zdůraznit důležitost stability pro Kosovo. Volby v roce 2019 byly poslední eh, z dlouhé řady předčasných parlamentních voleb v Kosovu, což stabilitě nesvědčí. A doufáme, že bude tedy ustaven nový parlament, a že certifikace volebních výsledků nebude trvat příliš dlouho. Kosovo potřebuje, aby se funkce ujala co nejdříve nová vláda, která by mohla posilovat právní stát a vykonávat základní reformy, které Kosovo potřebuje. Pak je tu celá řada dalších detailů, ale tak, jak už říkala paní Viola von Kramon, já dám raději přednost debatě tady v AFETu o některých detailech, pokud to bude potřeba. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci na této misi. Děkuji za tuto zprávu. Nevidím žádné žádosti o slovo. Chce někdo něco říci? Ano, prosím. Děkuji moc krát. Já bych také chtěla říct, že souhlasím s tím, co říkali kolegové a hlavní pozorovatelka paní von Kramon. Já jsem se také účastnila té mise a chtěla bych zdůraznit, že se domnívám, že volby byly dobře zorganizované. Samozřejmě tu ale jsou určité problémy, při nejmenším ty, které jste zdůraznili, protože byly to předčasné volby, nejenom tyhle, ale i ty předchozí. A předčasné volby samozřejmě nedávají tu možnost zorganizovat všechno tak, jak by to bývalo šlo v případě řádných voleb. Přesto tu však tedy zůstávají určité výzvy. Bylo pozitivní, nakolik se angažovali mladí lidé. Když se mladí lidé angažují ve volbách, tak je to dobré znamení pro budoucnost. Znamená to, že země má naději, že má naději na změnu pozitivním směrem. A souhlasím s tím, co tu zaznělo o genderových otázkách. Myslím si, že to je taky velice důležitý úkol. Genderové hledisko bylo řešeno kvotami, ale to samozřejmě nestačí. Je potřeba vytvořit určité politiky a strategie. Takže obecně ano, byla to velice zdařilá mise. Já sama jsem byla v Mitrovici na severu Kosova a tam to bylo polarizovanější, abych tak řekla. a skutečně doufám, že nadejde období lepšího rozvoje v této zemi, pokud jde o albánské a srbské obyvatelstvo. Takže to bylo krátce ode mě a to je všechno. Děkuji paní Incir za vaše komentáře a teď dám slovo ještě panu Mandlovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážený pane velvyslanče, já souhlasím se všem, co kolegové řekli, kolegové, kteří také navštívili tuto krásnou zemi, nejmladší evropskou zemi. Nechci všechno opakovat, jenom řeknu, že s tím souhlasím a soustředím se jenom na jednu věc, která se mi zdá důležitá. Týká se to příštích eh, případných voleb a chování politických stran. Politické strany eh, jsou eh, Politické strany mají za úkol nominovat členy do volebních komisí po celé zemi. A v určitém ohledu je i jejich povinností nominovat členy volební komise ve volebních místnostech. A v mnoha případech v některém regionu nominovali členy volební komise pouze velké strany. A takzvané menšinové strany, omezené na určité etnikum, žádné členy volební komise nejmenovali. Vzhledem k tomu, že je to jedna země a všichni občané jsou občany Republiky Kosovo a etnicita díky moderní ústavě eh, zaručuje určitá menšinová práva a proto by mělo být jasné politickým stranám, že by měli jmenovat členy volební komise i v regionech, kde jejich etnikum není zase tolik přítomné. Tahle spolupráce, tahle týmová práce ve volebních místnostech by také hodně znamenala pro vzájemné porozumění mezi jednotlivými etniky v zemi. Protože ty mají povinnost spolupracovat ve volebních komisích během eh, volebního dne. Takže to je moje doporučení zejména těm politickým stranám v Kosovu, po kterých se žádá, aby jmenovali volební komisaře. Jinak k těm dalším problémům už tu bylo leco zmíněno, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu genderovému hledisku, ale i to už to bylo pojednáno. Je to důležitá otázka do budoucna. Celkové hodnocení je takové, že tyhle volby byly relativně v pořádku. Děkuji, pane Mandle. Ještě někdo? Prosím. Děkuji. Já jsem členkou delegace pro vztahy s Kosovem a byla jsem pozorovatelkou u těch minulých voleb. A byla jsem velice ráda, že existuje určitá kontinuita mezi tím, jak to probíhalo posledně a kontinuita nálad v této zemi Nechceme, aby se volby konaly takto často, ale je vidět, že ta země koná pokroky. Chtěla bych tedy pouze říci, že občas, když se konají volby, já jsem Britka a už zase budeme mít volby, takže vím, že to trošku destabilizuje zemi, ale zároveň je to velice dynamický eh, a živoucí proces, zejména v nových křehkých demokraciích. A chtěla bych zdůraznit, jak je důležité, abychom my v Evropském parlamentu jevili zájem a dávali najevo přátelství Kosovu, k čemuž patří i naše přítomnost přímo na místě. A přítomnost našich poslanců ve funkci volebních pozorovatelů. Protože to všechno spolu souvisí. Chceme jak jim podávat pomocnou ruku, ale zároveň vykonávat pozorovatelské mise. To, je, to jsou všechno strany téže mince v zájmu přátelství s touto zemí. Děkuji, paní Ward. To byla poslední žádost o slovo. Takže ukončíme tento bod pořadu jednání. A pak tu mám ještě několik oznámení. Řádná schůze výboru AFET je naplánována na 18. listopadu na 3 hodiny a potom 25. listopadu ve Štrasburku na 7 hodin večer. Ale ještě před těmito řádnými schůzemi proběhne mimořádná schůze společná pro výbory AFET a e DEVE 11. listopadu v pondělí a proběhne výměna názorů s premiérem Sudánu. A jak jsem už tedy říkal, bude to v pondělí 11. listopadu v 5 hodin odpoledne. A to je všechno, takže končím schůzi a děkuji.